Slovo má paní Mlinár. Děkuji, pane předsedo. Já chci eh, tady vyslovit jednu pochvalu, a to německé kancléřce Angele Merklové, protože ona nezostřila tu uprchlickou krizi a neposlala celý svět do Ev- nepozvala celý svět do Evropy. Eh, spíše projevila eh, lidskou tvář a potvrdila, co je pravda, že právo na azyl je součástí evropských hodnot. Celoevropské řečení ehm, spolupráce s Tureckem, to je důležitý bod, který si zaslouží podporu. Proto jsem ráda, když e, zítra budeme diskutovat s kancléřkou mm, a vyslechneme její plány na příští e, leta. Také jsem ráda, že a Holand bude mezi námi jeho aktivity jsou ovšem méně chválihodné. Musím říci, že mm, mm, situace v Kale je hambou pro evropský stát. Musíme, my si, než budeme někoho kritizovat, musíme si zamést před vlastním prahem. Pan Jarek. Pane předsedo, měli bychom poblahopřát eh, nevládním organizacím, lokálním asociacím, organizacím pracujícím, eh, občanů, kteří přicházejí pomáci uprchlíkům. Evropa není schopná je jim pomoci a pomáhají jim oni, ale to nestačí proto, aby oni dostali ubytování, aby se mohli vzdělávat, aby měli přístup k práci. Je třeba, abychom revidovali politiku rozpočtu i jednotlivých členských států ze strany toho, jakým způsobem rozděluje prostředky do regionálních a lokálních organizací. Co se týče mezinárodní ochrany osob, které prchají před válkou, ta musí být zabezpečena a ne, abychom šetřili peníze a mm, e, nepodpořili pomoc těm, kteří jsou v zoufalství a v chudobě. Eh, přece 50 milionů, eh, pardon, 500 milionů Evropanů eh, nebude zničeno 0,1% lidí, kteří k nám přicházejí. Honorevole Gall. Paní Gall. Já jsem velice překvapená tím, co se tady říká o Maďarsku. Na Maďarsko se útočí, Eh, s řečmi, které vůbec nejsou v souladu s pravdou. Musíme se soustředit na to, abychom efektivně pomohli uprchlíkům, ale musíme je také podporovat na Blízkém východě, tam, kde jsou. To jsou opravdoví uprchlíci a ne ti uprchlíci, kteří na hranicích s Maďarskem hází kameny po policistech a útočí na ně i jinými způsoby. Je třeba soustředit naši pomoc na spolupráci s třetími státy, eh, kde je třeba pomoci humanitárním způsobem tak, aby tito lidé nemuseli utíkat dál a aby eh, nemuseli riskovat své životy. Tím bychom mohli zabránit, aby více tisíc lidí potom trpělo a když dorazí do svého cíle, pak musí konstatovat tito lidé, že nebudou moci zůstat v Evropské unii. Kromě toho je třeba chránit vnější hranici Evropské unie. A musíme k tomu, musíme vyvolávat, aby všichni dodržovali evropská pravidla. Musíme naprosto jasně eh, definovat, že nemůžeme přijmout všechny v Evropské unii. Jedně tak můžeme uprchlíkům pomoci, jinak tady budeme provozovat, provozovat svatouškovství. Um Děkuji. Jde o humanitární situaci uprchlíků a já začnu balkánskými státy. My jsme v minulosti, um, dělali jsme v minulých eh, letech skutečně dost, aby eh, hospodářský a demokratický rozvoj eh, tohoto regionu byl lepší, nebo nám to bylo jedno. Situace v Jordánsku je také nesnesitelná. Žádné vzdělání pro děti, ani dokonce i poskytování za, e, základních potravin je nedostatečné, protože členské státy nedali, k dispozici dostatek peněz. Syrští uprchlíci v Turecku e, nemohou e, dostat azyl, nesmí pracovat, nemají sociální podporu a za těchto podmínek nemohou v tomto Turecku zůstat. To se musí změnit. V Evropské unii Eh, jsou lidé násilně zatlačováni na hranicích nebo se na ně střílí. Eh, situace v Řecku v Itálii je nesnesitelná. Ehm, buďme upřímní, už příliš dlouho, příliš mnoho zemí jenom přihlíželo, že se jich to netýká, že eh, ti na vnějších hranicích si musí nějak poradit. Nyní Dostáváme celou řadu nacionálních odpovědí, nesouvisejících s ochranou osob, ale jde v mnoha formách o jedno téma odstrašení. Ve všech těchto otázkách Evropská unie jako celek není přetížená, ale rada doposud byla přetížená, neschopná najít společnou evropskou odpověď. Nyní je krátce eh, před 12. Je za 5 minut 12. Musíme aktivovat finanční, organizační prostředky na evropské úrovni i v členských zemích eh, pro registraci, přijímání, rozdělení, integrace, boji proti příčinám útěku eh, v třetích zemích. Uprchlíci potřebují v Evropě potřebují skutečnou Evropskou radu. Vážení kolegové, vážený pane komisaři, my jsme tuto eh, neplodnou diskusi vedli již dlouho. Diskutovali jsme o tom, že ISIS spustí vlnu lidí, kteří se vydají na útek. Těch Turecko se dlouho účastní této války tím, že bombarduje Kurdy v Iráku. Stále opakujeme, že pouze vojenská intervence zastaví tuto krizi a zachrání evropský kontinent. Bohužel nic takového se nestalo. Moje země, Bulharsko, trpí migranty neexistuje dostatečné pochopení rozdílu mezi migranty a uprchlíky. Migranti přicházejí z bezpečných zemí, jako je Turecko. Já má, odmítám veškeré kvóty a hotspoty. Je jenom jedna kvóta, jeden hotspot, Německo a tam všichni ty lidé chtějí. K, Migrační krize projevila slabiny evropské politiky. Jsou to jenom protokoly, které se ani nerespektují. Schengenský eh, režim na vnějších hranicích se eh, rozpadly na kousky. Vzpomínám si na krizi v 90. letech bývalé Jugoslávie, kdy Chorvatsko jako malá země s třetinou okupovaného území Eh, řešila problém 300 tisíc uprchlíků z Bosny a Hercegoviny. Toto je mm, pardon, 600 tisíc, toto je více než všichni, celkový počet uprchlíků, kteří přicházejí do, do Evropy. A nyní eh, čelíme podobné situaci. Jsou tady externí síly, které eh, využívají této krizi pro své vlastní účely. Já čekám, že tato krize povede k evropší evropské politice. Μέχρι σήμερα διαχείριση της προσφυγικής κρίσης από την Ευρωπαϊκή. Tato krize, no, rozprava této krize je pokrytecká. vedení Evropské unie jde směrem k represálím a e, opouští cestu solidarity, což znamená, že podmínky, které eh, učinili ze Středomoří eh, mm, bitevní pole, přetrvávají. Je to humanitární problém. Potřebujeme otevřená eh, přijímací centra, Měli bychom garantovat uprchlíkům právo bezpečně se dostat k, eh, do Evropy a trvat na implementaci Dublinu, což který, to, to trvání na implementaci Dublinu, který je zastaralý, nás přivede pouze k tomu, že eh, stovky tisíc uprchlíků se zastaví v Řecku. My potřebujeme nový, novou dohodu, nová centra, eh, kde se budou zpracovávat asilové žádosti s pomocí Frontexu. Děkuji. Pan Brok. Brok. Pane předsedo, pane místo předsedo, pane předsedo rady, kolegyně, kolegové. Ano, členské státy a Evropská unie v minulých letech učinili mnoho chyb. Ale to nám teď nepomůže dál. Dnes musíme řešit problém, eh, který celá řada z nás nerozpoznala, a sice z toho důvodu, co se týče výkonnosti schopnosti jednotlivých členských států, ale také co se týče asilového práva. Asilové právo je základním právem a tady není žádná hranice nahoru. Eh, my jsme vlastně všichni podepsali ženevskou umluvu, ale zásadní, ale je třeba starat se o to, aby lidé, kteří sem přicházejí, aby s nimi bylo řádně nakládáno, aby byla prováděna řádná řízení, ale aby taky ten, kdo sem nepatří, byl rychle poslán zpátky. E, proto jsem komisaři vděčný, že poukázal naší, upozornil naši zemi na to, že tady nedochází k dostatečně rychlému navracení posílání zpět uprchlíků. Ale to jsou otázky, kterými se musíme zaobírat. Občané nebudou akceptovat, budeme-li hovořit pouze o symptomech, aniž bychom podnikli krok, abychom skutečně tu situaci vyřešili. Eh, včetně těch rozhovorů včera s Tureckem a práce na komise. My eh, eh, přeci musíme přispět k tomu, aby se ukončila válka v Sýrii. Musíme se dívat na to, jak operují američané a rusové. Každý tam posílá bomby, ale každý bombarduje někoho jiného v Sýrii. A když se nám nepodaří zvládnout toto a zároveň se nevschopíme k tomu, abychom konečně provazovali, provozovali novou inkluzivní politiku vůči celé Africe v souvislosti s uprchlickou krizí, ale zároveň to dá do kontextu ochrany životního prostředí a řešení problematiky klimatu. Nepodaří se nám to vyřešit a proto se musíme soustředit na to, co musíme dělat prakticky, ale jít i nad rámec toho, abychom to mohli zprostředkovat občanům. Ještě jednou bych vás chtěl vyzvat, abyste respektovali řečnickou dobu, prosím pěkně. Hlasování bylo posunuto na 12.45, ale pakliže nebudete dodržovat řečnickou dobu, pak budeme prostě tady diskutovat až do jedné hodiny. Teď pan Moraes na minutu. Děkuji, um, pane předsedo. Já vítám titul této debaty a podobně jako někteří další kolegové vítám to, co říkala paní Makovej. Poprvé tady máme na, v jedné debatě externí a interní debaty politické, v politické debatě o uprchlících. A my bychom skutečně měli být, měli jednat s pocitem naléhavosti, Eh, protože, a nejenom protože média se na to soustředují. Blíží se zima a my musíme si pochopit, co to znamená. To znamená mnoho mrtvých eh, v středozemním moři a v koridorech, eh, kudy uprchlíci proudí. My potřebujeme zrevidovat mechanismus civilní ochrany a je třeba, abychom mysleli nejenom na politiku a na relokační mechanismus uprchlíku, ale také na to, jak řádně naložit celou to otázkou eh, dalšího postupu a hotspotu. Čili otázka je, abychom si byli jistí tím, že ta řešení jsou správná a že to bude také zjevné našim občanům. Eh, paní Forenza, děkuji vám, pane předsedo. Já jsem přesvědčena, že tato debata, která trvá už několik dní, se odehrává po další tragédie v Lampeduze. Před libýským pobřežím máme další stovky mrtvých. a těch mrtvých eh, bylo víc než 600 eh, během posledního měsíce. Je třeba zachraňovat životy, zabraňovat tragédiím. Evropa se musí chovat eh, odpovědně. 120 tisíc to je vlastně jenom taková, takový začátek rozmistování uprchlíků, ale teď je je třeba eh, se zaměřit na budoucnost, je třeba strhnout eh, dublinskou zeď, je třeba eh, přistoupit k humanitární vizové politice. Paní Koráca Pilt. Lidé, kteří prchají do Evropy, si zaslouží důstojné zacházení je třeba, abychom také Srbsko, Makedon, Jordánsko, eh, Libanon a další země, abychom zde podporovali mezinárodní organizace, jako je UNHCR, eh, které eh, mají k dispozici programy potravinové a další. Tady je třeba dávat k dispozici více prostředků. Já jsem byla na delegaci výbor v Libe v Lampeduze a tady jsme konstatovali, eh, že je třeba, aby naše záchrana eh, akce, vlastně dvě záchranné akce eh, v středozemním moři byly účinné. Proto je ovšem třeba více prostředků. Pro záchranu lidských životů je zásadní humanitární pomoc, ale také boj proti pašerákům lidí a máme také východní cestu z Turecka, z Egypta směrem do Řecka nebo do Itálie. I na to se musíme eh, zaměřit. My máme prostředky a nástroje, ale problém je, že členské země eh, toho nevyužívají. Eh, my bychom neměli mít zcela otevřenou cestu do Evropy. Je třeba střežit hranice, je třeba registrovat eh, uprchlíky už na hranici, aby mohl fungovat eh, Schengen. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl tedy eh, apelovat na ty, kteří jsou eh, nastaveni přístupně, příznivě vůči cizincům, protože s těmi, kdo jsou nastaveni nepřízně, se nehovoří. Je třeba, aby eh, to, na čem se dohodneme v parlamentu a v radě, aby to mělo za následek reálnou politiku, reálnou praxi. Eh, my musíme mít systém boje proti katastrofám, která, který skutečně bude schopný mezinárodně koordinovat situaci a vysvětlit, eh, vysvětlit občanům, co znamená přijímání uprchlíků. Ano, potřebujeme okamžitě eh, ochranu hranic a takovou, která ochrání prostor Evropy. Potřebujeme také ochranu proti katastrofám. To jsou eh, důležité nástroje a jak parlament, tak komise musí tam pracovat a přijít s Eh, návrhem. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve vítám uvolnění nových prostředků pro Frontex a Europol, ale chtěla bych upřít vaši pozornost na vzdělávání agentur eh, i v členských státech Týká se to také možnosti přístupu ke vzdělání uprchlíků. Ale druhá věc, slouží to lepší psychologii uprchlíků, je třeba, aby se lépe u nás cítili. Za prvé, za druhé je třeba hovořit se zeměmi, kteří jsou ochotní přijímat uprchlíky za dobrých podmínek hovoříme o 130 tisících. Slyšeli jsme, že pouze 1300 seřanů obdrželo možnost eh, studií. Co můžeme udělat společně, abychom koherentnějším způsobem pomohli vyřešit tuto krizi? Je třeba, abychom podpořili, ocenili úsilí Libanonu a Jordánska, čelí mimo, čelí mimořádným výzvám a Musíme je podpořit, musíme z toho vyvodit také závěry. Eh, to jsou oni, kteří eh, a musíme se podívat také, kdo přispěl k destabilitaci samého regionu. Děkuji mnohokrát, pan poslanec Demera. Děkuji. Jenom rychle. Za prvé je třeba navýšit fond na potravinovou pomoc. Za druhé navýšit prostředky na hotspoty, aby se umožnila rychlejší registrace přicházejících za třetí Turecko, klíčový partnery, třeba posílit patenství s Tureckem v potírání e, ilegální migrace a v, po, v boji proti převaděčům, ale také v pomoci uprchlíkům. Jak? humanitární koordinovanou pomocí společně s UNICEFem, nevládními organizacemi, lokálními i jednotlivými národními organizacemi. Je třeba vybudovat nezbytné infrastruktury s odpovídajícím způsobem vzdělanými úředníky, posílit asilová řízení přímo na hranicích, snažit se o začlenění uprchlíků vypracováváním odpovídajících vzdělávacích a zaměstnaneckých programů. A na nekonec, neposlední řadě Řecko potřebuje speciální pomoc. Děkuji vám mnohokrát. Pan Coelho. Děkuji vám, pane předsedo čelíme enormní humanitární krizi, jak to někdo už tady řekl. A nejhorší bylo, bylo, kdybychom se konali, jako by se to nedělo. Komise se chopila již důležitých kroků, ale Evropská rada pane Šmita zareagovala příliš pozdě a nedostatečně. Tady nemáme co dočinění s pohraniční krizí, ale s uprchlickou krizí. Musíme přispět naší měrou k rozvojové pomoci, nalézat řešení pro nastalé problémy. Nejsou to uprchlíci, kteří spochybňují šengenské hranice, ale opatření, která realizují jednotlivé členské státy 120 tisíc, je nedostatečné množství, nedostatečná, ne, nedostatečný počet. Je třeba tento počet navýšit. Vždyť komise je strážkyní smluv, musí dostat své roli a musí se postarat o to, aby se dodržoval jak Schengen, tak a pomoc uprchlíkům. Ve spolupráci s členskými státy musíme přispět k větší koordinaci naší pomoci. Děkuji vám. Pan Zver. Poštovaný gospod predsedujoči, kolegice a kolegy, dnes jsem přebral presenetljivo Pane předsedo, dámy a pánové, já jsem dnes eh, četl překvapivé prohlášení německého ministra vnitra, který řekl, že Německo již nebude schopno přijímat tyto uprchlíky a že je bude muset začít posílat zpátky. Když eh, dostal otázku kam, tak řekl, že mm, to nebude do zemí jako Maďarsko, Řecko, kde se s nima dobře nezachází, ale e, státy, kde e, jim dostane humánního zacházení, jako je Slovinsko, což je ovšem malá země s nízkou absorpční kapacitou, měli by tedy tito uprchlíci být posíláni zpátky? Tyto státy nebudou mm, schopni přijímat, e, dejme tomu, 100 tisíc uprchlíků. Proto změna migrační politiky je nutná adekvátním způsobem. Nyní postup ke HDI

táborech. děkuji za pozornost. di fronte alla crisi umanitaria determinata humanitární krize funguje ten mikrofon ano funguje Mm, když se díváme na migrační krizi, tak opatření, o kterých se hovoří, jsou krokem ku předu, ale nestačí. To hovoří se příliš málo o jednom tématu, o dětech více než 180 tisíc nedoprovázených dětí se dostalo do Evropy. Proto je třeba udělat více, je třeba urychlit asilová řízení je třeba postarat se o blaho dětí, eh, tak to také stanovil Evropský soudní dvůr. Při eh, relokaci je třeba dbát na to, aby státy dostály své povinnosti pomoci nedoprovázeným dětem na vysostném území jejich nezávisle na první zemi, které přijala nebo nezávisle na žádosti o azyl, které mohou běžet v jiné země, protože svedení děti, svedení rodin, děti s rodiči musí být prioritou a s dětmi se musí řádně nakladat, aby nakonec ne, neskončili u zločineckých organizací. Pan Marias. Pane Situace tisíců uprchlíků, kteří se dostávají do Řecka a zbytku Evropy, je zoufalá. Tato vlna uprchlíků bohužel pouze zhoršuje situaci. Dokud, vláda, dokud válka v Syrii bude pokračovat, nezlepší se to. Evropa nečiní nic eh, pro to, aby bojovala proti zločineckému islámskému státu. Ale tato situace také uvrhla do chudoby řecký lid, který už tak trpěl opatřeními trojky. A spíše než ulevit řeckému lidu, při který přijímá tuto vlnu uprchlíků a migrantů, to, co by bylo zapotřebí, by bylo čelit jasněji situaci s dluhem, e, zatímco vy, pánové v Trojci, se snažíte dále pokračovat ve vyvíjení tlaku na Řecko v souvislosti s tím třetím memorandem a e, uděláte z naší země ekonomický hřbitov. Vijeća napravila veliki korak napřed. Sigurno je je Evropská rada učinila velký krok vpřed a samozřejmě komise má konzistentní pozici eh, v této uprchlické krizi a sice, že je třeba toto vyřešit. Ale my jsme byli na tuto situaci zcela nepřipraveni, to je třeba si přiznat. Členské země, komise, celá EU naprosto nepřipraveni a bohužel výsledkem jsou značné názorové rozdíly. Já bych eh, chtěla upozornit, že je třeba eh, posílit naši pozici ve světě, abychom byli schopni řešit takovéto krize. Já musím říct, že některé země za Balkánu, jako je Srbsko, udělali daleko více než členské země. Evropské členské země skutečně se musí nad sebou zamyslet, a co budou dělat v příští měsíci, poněvadž ta krize ještě zdaleka nekončí. Pan Krysogonos způsob, jakým jsme se vypořádávali s tímto problémem, problémem uprchlíků a migrantů, ten je prostě nedostatečný. A navíc je tady značná nerovnost, pokud se týče členských zemí. Ze 2,4 eh, desetin miliardy, eh, jak to přijala Evropská komise v příslušných programech, minulý týden, eh, má Řecko dostat 470 milionů. Eh, v absolutních hodnotách to vypadá jako velká částka, ale je to pouhá pětina celkové částky. Nicméně od začátku roku 2015 do poloviny eh, září Řecko přijalo přes 300 tisíc registrovaných lidí. A to, prosím pěkně, jsou eh, dvě třetiny eh, z celkového počtu uprchlíků do celé Evropské unie. Ovšem peněz dostáváme pouze jednu pětinu. Já myslím, že tady to je třeba zrevidovat. Pan Káda? Děkuji, pane předsedo. Tato migrační krize se pomalu stává největším politickým problémem v současné době. Je třeba zajistit to, že najdeme to nejlepší řešení jak pro naše občany, tak pro migranty. Nicméně eh, máme tady podivné, podivné eh, požadavky například od Saudské eh, Arábie Saudie, Saudská Arabie přece eh, pro ní také platí ta eh, konvence z roku 1951. Eh, když se podíváme na registrační tábory, tak tady vidíme zcela jiná čísla, milion až milion a půl a většina z těch lidí ze státu kolem Perského zálivu stejně jde dále do Evropy. My potřebujeme ovšem zcela jiné výsledky. Je třeba, aby všichni členové OSN se řídili konvencí z roku 51. Pan Obermeier. Pane předsedo, my hovoříme kolem jednoho a, jednom a půl eh, milionu eh, přivadrovalců do Německa. Toto je pěkná Eh, tsunami. Eh, přičemž eh, je třeba říci, že takový jako je Juncker, Timmermans, Feynman či Merklova je tady navíc povzbuzují a vítají. Tyto otevřené hranice nás budou leco stát a znamená to také méně peněz pro naše vlastní chudé. Eh, já vám garantuji to, že tady skutečně dojde eh, k oslabení sociálních standardů a to ve všech zemích, i v těch bohatých, eh, naruší sociální smír. Navíc tady máme pokračování islamizace, posilování islámských paralelních světů a to všechno se ignoruje trestuhodným způsobem. Paní Morvaj. Pane předsedo, eh, často tady eh, bývá zmiňován eh, Viktor Orbán a maďarská vláda. Můžete je mít rádi a nemusíte, ale jisté je jedno. Jde o masy ilegálních uprchlíků. Pan Orbán a maďarská vláda zde hovoří za miliony maďarských občany, a za miliony evropských občanů. My chceme bránit svoje zem a chceme bránit také Evropu. Možná naši liberální přátelé si vzpomenou také na to, že to se dříve nazývalo demokracií. Ti, kdož rozhodují, eh, nevycházejí, nevycházeli dříve z toho, eh, co eh, tvrdí úzká elita nebo tisk, ale naslouchali lidem. A my jsme také eh, hovořili o svobodných, svobodě názoru. Naši přátelé na západě eh, považují eh, považují za normální, že se o tom může hovořit pouze za zavřenýma dveřma a to musí skončit. Děkuji a nyní dostane slovo pan Timmermans za komis. Jenom několik bodů jako reakce na to, co bylo řečeno především. Dovolte, abych jasně řekl, že čelíme obrovské krizi. A je jasné, že Evropa nemůže eh, přijmout všechny uprchlíky světa. To musíme říci jasně. Za druhé, prosím, eh, vysvětlete pravidla, abych vysvětlil pravidla, eh, tady je možné pět intervencí podle CatchCI. Vaše frakce již dostala slovo, takže mám jedno na frakci. Máme již, eh, už jsme tady, eh, nám dávno došel čas, takže dám slovo zpátky panu místopředsedovi Timmermansovi. Ne, omlouvám se, madám. Pan místopředseda dostane slovo. Za druhé, humanitární situace e, žádá akci na všech úrovních členských zemí, Evropské unii, uvnitř členských zemí, uvnitř Evropské unie i mimo Evropskou unii. Já chci poděkovat tomuto parlamentu za jeho leadership a za podporu postoje komise. Toto je cesta vpřed, pokud uděláme, co jsme odsouhlasili, uděláme to rychle, vyřešíme to, ukážeme Evropanům, že to zvládneme, že Evropa je schopna toto zvládnout. Třetí poznámka na reakci některým připomínkám, které tady padly. Pokud nechcete pomáhat uprchlíkům, pokud nechcete dělat nic jiného, než je tlačit zpátky, vracet zpátky na hranicích, tak to řekněte. A nepokoušej se to o důvodnit eh, tvrzením, že lidé, kteří přicházejí do Evropy, nejsou uprchlíci. To je lež. Alespoň mějte tu integritu a řekněte pomoci. Neříkejte, že těto lidé nejsou uprchlíci. 80% lidí, kteří dnes přicházejí do Řecka, může, mohou být označeni za uprchlíky. To je realita. To je dnešní realita. Samozřejmě uprchlická krize přináší problémy, to nikdo nepopírá. Tyto problémy budou muset být řešeny. Musíme zlepšit kontrolu externí hranice, budeme muset rychleji e, identifikovat osoby, sbírat otisky prstů, když je, přicházejí Eh, aby byli vybráni ti, kteří mají právo na azyl a ti, kteří ho nemají, by měli být vráceni tam, odkud přišli. To musíme dělat rychle a budeme to implementovat v příštích týdnech. Tím, že budete křičet, že je všechno špatně, že lidé by prostě měli zmizet z našich radarů, eh, radarů to eh, ten, tento problém nijak nevyřeší. Moje poslední připomínka je toto. Eh, padla tady řada komentářů k situaci v Maďarsku. Já chci říci, že dnes ráno komise vyslala administrativní dopis maďarským orgánům a žádá vysvětlení několika problémů, které souvisí s tím, jak řeší azylovým, eh, jak řeší své azylové politiky hraniční a kontroly hranic. Takže dialog s maďarskými orgány pak bude probíhat na základě jejich odpovědi. Děkuji. Nyní má slovo rada pan Schmidt. Pane předsedo, uprchlíci váleční se nerozhodují, jak opustit svou zemi. Oni nemají často žádnou jinou volbu. Osoby eh, eh, musíme eh, přijmout ti, kteří musí takto odcházet. Je třeba pomáhat prioritně těmto osobám. I když humanitární pomoc často nestačí, musíme zabránit nejlepším možným způsobem k tomu, aby eh, zoufalí lidé nemuseli absolvovat ty nebezpečné cesty do Evropy, která znamenala již tolik obětí. Já bych se rád na něco zeptal. Bavte se s rodinami, aby vám řekli, proč jsem riskoval úplně všechno, abych dorazil do Evropy? Prostě proto, že moje děti již dva roky nemohly chodit do školy. A ptám se těch, kteří jsou uvězněni v logice, eh, tak jak na to upozornil pan předseda. Oni by počkali dva roky, než by se dali na cestu, kdyby čelili stejné situaci. Tato humanitární krize jak už mnoho eh, poslanců na to poukázalo, je velkou výzvou. Eh, co se týče základních hodnot naší Evropské unie eh, a komise zdůrazňuje svou spolupráci v této oblasti společně s Evropským parlamentem proto, abychom tu této krizi mohli čelit. Evropská akce musí být silná, účinná, globální a na výši výzev, kterým čelíme. Evropa je schopna, je schopna zvládnout tuto situaci a udělá to za podmínky, že bude solidární. Děkuji vám. Grazie, grazie. Děkuji. Tím ukončujeme rozpravu a dostáváme se k hlasování. Děkuji kolegové, budeme hlasovat, než začneme. Pan Muslie vezme slovo ještě. Ano, paní předsedkyně. Děkuji vám. Já jsem požádal o slovo, protože v sobotu a v neděli jich Francie byl naprosto zničen povodněmi. Eh, v rozměru nebývalých materiálních škod, ale došlo i k více než 20 úmrtí osob. Některé se stále ještě postrádají a já bych vás rád vyžád, požádal o minutu ticha jako vyjádření solidarity. Zítra zde bude pan prezident Oland a já bych si přál, aby parlament manifestují vůči Francii a zemí, kterých se tato katastrofa také došla, abychom vyjádřili naši sympatii, sympatii s našimi občany, kteří zahynuli. Děkuji. Thank you for raising this um, tragedy. Že jste e, toto zmínil, tuto tragédii, chci um, vás informovat, že uh, e, předsedu to bude řešit zítra. Pan Erikson, máte procedurální připomínku. Ano, myslím, že tady je problém s hlasovacím seznamem, paní předsedkyně. Zpráva Geyer o globalizačním fondu. Myslím, že rozpočtový výbor rozhodl, že tuto zprávu dá eh, mm, někomu, kdo je ze stejného okrsku jako ta e, společnost, které se to týká, takže to je problematické. Byly v minulosti proti tomu, e, pro toto jasná pravidla, ale dnes už nejsou. Toto není dobrý způsob, jak to řešit a chci, aby toto bylo vyňato nebo minimálně maní předsedkyně vystoupila do diskuse s výborem a Eh, předsedy výboru, aby se toto v budoucnu již nedělo, protože to vede k diskusím o konfliktu zájmu a není to dobré. Děkuji. Pan Gajar si nechce odpovídat, takže přejdeme dál. Máme další procedurální připomínku. Prosím. Máte procedurální připomínku? Děkuji. senhora presidente é para dizer que não há nenhuma incompatibilidade. Děkuji vám, paní předsedkyní. Chci říci, že tady neexistuje žádná nekompatibilita v tomto hlasování, nic nezákonného. Existuje-li téma v nějaké zemi, která se na, které se nás týká, tak nemůžeme hned říci, že o tom nebudeme hlasovat. Ne, je to naprosto legální je možnost, aby občané ukázali svou tolerantu vůči těm, kterých se to dotklo. To není nic nelegálního. Děkuji, přejdeme k hlasování. První